Ja, kolegas, mag ik... Vážení kolegové, dovolíte, budeme pokračovat. A mám hned na začátek dobrou zprávu. Pan, pane Rivolíny, datum hlasování těchto zprávách už je definitivní. 26.9. je to pondělí večer v 7 hodin ve Štrasburku. Zamluvili jsme si velkou zasedací místnost s 20 tlumočnickými kabinami, takže o vaší zprávě budeme hlasovat ve Štrasburku 26.9. v 7 hodin večer. Doufám, že jste si to napsal. <laughs> Habemus papa, jak se říká. Máme papeže. Tak, bílý kouř, je to jasné. Takže, eh, bod číslo pět na pořadu jednání. A, ah, pardon. Tak, teď, já teď předsedám eh, schůzi, kde se předkládá má vlastní zpráva, modernizace zadávání veřejných zakázek. Myslím si, že máte kopii hlasovacího seznamu. A eh, Viděli jste mé poznací návrhy, doufám, že jste spokojeni s, s, mým, eh, s mými doporučeními. Mám jenom uh, určitou uh, nejasnost ohledně druhé části poznacího návrhu 6 a dále poznací návrh číslo 20 pana Kocolína. Ten tu před chviličkou byla zdá se, že odešel, ale už jsme o tom hovořili, respektive s panem Kocolínem které tento poznací návrh jsme projednávali. Pokud nejsou žádné další připomínky, můžeme hlasovat. Nejsou připomínky, výborně. Takže jde o moji vlastní zprávu, o zadávání veřejných zakázek, odstavec 1, poznací návrh číslo 1. Myslím, že bychom měli hlasovat vednutím ruky. Pokud je výsledek jasný, nebudeme hlasovat elektronicky. Takže poznací návrh 1 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Ostavec 1, poznací návrh číslo 2, Stas, Moudr Itele a Balčity, Balčitis. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, odstavec 2. Poznací návrh číslo 3 paní Ivanové. E, to je e, spojeno s poznací návrhem 4 paní Makové. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrhy číslo 5 a 6 můžeme vzít naraz. Můžeme vzít naraz. Chcete to si odděleně? Že od trojce a čtyřce jsme hlasovali, prošli. A není pozací návrh číslo 5 a 6. 5 a 6 jsou totožné. Nicméně je zde dílčí hlasování, nejprve první část, od konce až po korupce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tak to bylo poměrně těsné, takže poprosím, ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Vlastně od elektronicky, ano, konec hlasování. Takže to bylo zamítnuto. Znamená to, že druhá část je rovněž zamítnuta? Takže Druhá část vyzývá komise až po postupy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž zamítnuto. Odstavec 2a, poznací návrh číslo 7 eh, pana Balčitise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo přijato. Poznací návrh číslo 8 paní Makové. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 9 a 10 k odstavci 4 pan Paxas a pan Embrasas. E, návrhy jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To bylo těsné, takže ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. A výsledek? Přijato. 13 k 9. Poznací návrh číslo 11 paní Makové. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní poznací návrh číslo 12 pana Filnera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Třináctka. To je zamítnuto. Eh, respektive, pardon, třináctka pana Kocina, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací nám číslo 14, paní Ayali Sender, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 5a, nový, poznací číslo 15. Ověříme, dobrá, ověříme se 14. Myslel jsem, že měli většinu liberále EPP, ale bylo to těsné, takže konec hlasování. Zamítnuto. Těsně, ale zamítnuto. Ale to správně jste žádali o ověření. Poznací návrh číslo 15 paní Ivanovové. Jde o nový odstavec 5a, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní poznací návrh číslo 16 pana Balčetise, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Společný poznací návrh prakticky všech politických skupin, 17, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 18, opět společný návrh Itele Stas Balčety Mulder, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Devatenáctka odpadá, protože prošla osmnáctka. Nyní poslanci nárok číslo 20 pana Kocolína. O druhé části se nehlasuje, protože byla, byl přijat pozměnice číslo 3. Eh, Pardon, první část, druhá část eh, ne, protože nebudeme hlasovat, protože 18. prošla a není hlasujeme o třetí části. Eh, návrh pana Kocína, kde pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si to. Třetí část návrhu číslo 20 pana Kocolína. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. zamítnuta. Poznací návrh číslo 21 pana Bo Sempegarda. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní hlasujeme elektronicky. Eh, závěrečné hlasování. Hlasujte, prosím. Dvacet tři hlasů. 23 pro, někdo proti, někdo se nestršel. Mnohokrát děkuji. A blahopřeji zpravodaj, jak se říká. A nyní bod číslo 6. Opět Bart Tess s dalším stanoviskem, pokud jde o zelenou knihu o DPH. Máme 20 pozměňovacích návrhů Eh, chce někdo promluvit k těmto návrhům, než začneme hlasovat? Není tomu tak. Dobrá, takže začneme hlasovat. Odstavec 1, si návrh 1, pan Balčitis, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se. Myslím si, že tady máme většinu. EPP hlasovalo proti, ale zkontrolujeme elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. No, 12-10, takže přijato. Pozměňovací návrh 2, pan Imbrasas. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 3, pan Paxas. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se liberálové a EPP proti, takže to bude těsné. Elektronicky poprosím. Pozměním asi návrh 3, zahajuji hlasování. Paní Holmajer zdá se nemá kartu, takže jeden hlas proti. A má jí. Tak přece jenom takže si zahlasuje sama. Takže 24 hlasů celkem, zavíra, končíme hlasování a je to zamítnuto. Odstavec 2, pozměňovací návrh 4 a 5, tady můžeme hlasovat společně, ne, odděleně, dobře, takže čtyřka, kdo je pro? Pan Balčitis je to, kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Pětka, pan Imbrases, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Eh, odstavec 3a, pozměňovací návrh 6, pan Balčíc, kde je pro, kde je proti. Přijato. Pozměňovací návrh 9, odstavec 4, Andrea Šešková. A 9, 7 a 8 můžeme eh, odhlasovat společně, ale ne, budeme hlasovat odděleně. Takže devítka, kdo je pro? Kdo je proti? Takže to je přijato. Sedmička, pan Belčitis. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmička, pan Imbrasas. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To zkontrolujeme, bylo to těsné, takže číslo 8. Josas Imbrasas. Pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 ku 7. Odstavec 10. Pozměňovací návrh 10. Pan Imbrasas, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jedenáctka toto by bylo možné skombinovat, ale hlasujeme odděleně, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, přijato. Dvanáctka. Ayla Sender, kdo je pro? Kdo je pro ještě jednou? Kdo je proti? Zdrželi se? A to také není jasné, takže elektronicky prosím, zahajuji hlasování. Číslo 12, paní Ayala Sender. Pozměňovací návrh 12. Paní Ayala Sender. Elektronické hlasování je nyní ukončeno a je to zamítnuto. Odstavec 6, číslo 13, Jan Mulder, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvě hlavní skupiny jsou proti, takže čtrnáctka. Pan Paxas, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Rovněž zamítnuto. Odstavec 8, pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? EPP e proti, e, jeden EPP, takže přijato. E, číslo 16, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 17, pan Balčítis, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 18, paní Češková, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. E, odstavec 10a, číslo 19. Paní Češková, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? No, to mi není jasné. Eh, hodně lidí se zdrželo, takže elektronicky prosím, nebylo to jasné. Takže číslo 19, paní Češková, hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže zamítnuto. Číslo 20, Bart Stes. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dobrá, takže konečné hlasování elektronické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednomyslně přijato. Takže to znamená, že se posouváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. E, tedy gratulujeme zpravodajovi, ano. A já vám děkuji. Takže nyní Ehm, pokračujeme dalším bodem pořadu jednání, bod číslo 7, studie na téma předvstupní finanční pomoc Bulharsku a Rumunsku. Jaké poučení vyvodit pro příští rozšíření? Je to studie, kterou jsme zadali a kterou provedla společnost Blomire Sense Jde nám hlavně tedy o to poučení, jaké lze vyvodit z předvstupní finanční pomoci pro Bulharsko a Rumunsko. E, jako hosta tady máme pana Ackermana, který si připravil PowerPointovou prezentaci a e, nyní mu umožníme, aby nám ji představil. Děkuji vám mnohokrát. Tato studie byla provedena mezi prosincem 2010 a březnem tohoto roku a zpráva byla představena v březnu. Prezentace má tři části. Jednak eh, cíle a metody, ta je poměrně krátká. Dále ty dvě další sekce o výsledcích a o poučení e, do budoucna, to jsou, ty jsou poněkud delší. Takže pokud jde o cíle, zde nám šlo o to pochopit, zda se zkušenosti přístupového procesu Bulharska a Rumunska mohou přenášet do ostatních zemí, které e, momentálně jsou v procesu e, přístupních jednání a jak moc k tomu dochází. Eh, za tímto účelem jsme se zaměřili na poučení eh, ve smyslu dvou konkrétních věcí. Eh, zpráva předpřístupových fondů v Bulharsku a Rumunsku a příspěvky těchto fondů pro Bulharsko a Rumunsko při vytváření strukturálních a kohezních fondů a řídících struktur těchto fondů. Metoda, kterou jsme použili, je poměrně standardní metodou, která eh, zahrnuje eh, výzkum dokumentace související s zeměmi, které přistoupily do EU v roce 2004 a 2007. Eh, provedli jsme online průzkum zástupců kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí. Přímo jsme konzultovali s 23 zúčastněnými institucemi z Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Islandu a e, služeb komise. A rovněž jsme provedli dvě případové studie e, pro Chorvatsko a Island. E, teď se tedy posouváme k těm výsledkům. Tady na těch grafech vidíme celkové alokace předpřístupových fondů pro Bulharsko a Rumunsko pro roky 2003 až 2007. Eh, ty žluté, ty jsou, to jsou ty sloupce vlevo, to jsou ty, přiděl, to, to jsou ty přidělené eh, prostředky a ty zelené sloupce vpravo, to jsou eh, eh nasmlouvané množství peněz. Takže celkově Rumunsko dostalo zhruba 1,5 miliardy euro během tohoto období a 95% z toho bylo nasmlované a Bulharsko dostalo zhruba půl miliardy euro, z čehož 86% bylo nasmluvaných. Když se podíváme na absorpci po jednotlivých letech, vidíme, že u Rumunska je to poměrně konzistentní hodnota eh, pro roky 2003 až 2007, ale pro Bulharsko eh, to bylo eh, takové mm, takové zajímavější. Byla tam, byl tam výrazný pokles a v absorpci v roce 2006, tam to bylo pouze 60 peněžních prostředků. Rovněž eh, tuto absorpci jsme, míru absorpce jsme porovnali se situací eh, z, z zemí, které přistoupily v roce 2004. Eh, tady jsme to namapovali na rok přistoupení a pat, poté jsme se podívali na to, co se stalo ve čtyřech letech před přistoupením do EU. Výkon Rumunska je poněkud podobný jako u zemí, které přistoupily v roce 2004. Vidíme tam drobné navýšení e, v samotném roce přistoupení, když to porovnáme se zeměmi dva, e, přistoupivšími v roce 2004 u Bulharska vidíme, že ten výkon byl hodně výkyvový, eh, o něco pod průměrem eh, zemí, které přistoupily v roce 2004. Jak už jsem před chvilkou říkal, eh, v tom roce před přistoupením došlo k výraznému poklesu míry absorpce. Identifikovali jsme celou řadu strukturálních omezení týkajících se řízení fondu PA Eh, možná, že mm, co je nejdůležitější, eh, byly, byla politická podstata změn ve veřejné sféře, která nebyla zcela pochopena. Eh, ze strany Evropské unie a služeb komise, což vedlo k nerealistickým, k nerealistickým očekáváním v dané, v dané době. Dále celý proces řízení změn a eh, existoval také eh, výrazný důraz na eh, na rozložení prostředků a ne na vliv jejich využití. To se týká jednak služem komise, ale i na delegování. To asi není tak překvapivé vzhledem k tomu, že všichni, kdo se na tomto procesu podíleli, byli pod neustálým tlakem využívat eh, peněžní prostředky z těchto předpřístupových fondů. Eh, fondy jako takové byly často eh, nedostatečně vybaveny finančními prostředky, což znamenalo, že finanční prostředky z nich byly často nasmluvány před termínem, což mělo důsledky na implementaci, na provádění takovýchto nasmluvaných prostředků a na dopady celého projektu financování. Na straně služeb komise jsme identifikovali určitou zdrženlivost vůči selhávání projektů, takže docházelo k takové přeangažovanosti delegací, zejména pokud jde o řízení projektů. I oni se cítili být pod tlakem, aby nenechali žádný projekt selhat což samozřejmě skrylo různé inherentní slabiny systému a nedošlo k důležitému procesu poučení. Tím se dostáváme k dalšímu bodu, což je nedostatek učení se, nedostatek sebevzdělávání, pokud jde o kandidátské země i o služby komise. Pokud jde tedy o tyto eh, fondy. V kandidátských zemích e, zpětná vazba ukazuje, že existovala a existuje nedostatek, nedostatek důvěry mezi e, politiky a veřejnou zprávou, což znamená, že veřejná zpráva je závislá na pravidlech a spoléhá se na příliš komplikovaná pravidla řízení těch předpřístupových fondů Sektorový monitoring a evaluace byly poněkud slabé, obecně řečeno, a rovněž řídící a, a správní struktury nebyly, nebyly příliš dobré jak z hlediska personálních, tak z hlediska strukturních. Byly to struktury neadekvátní danému úkolu. A možná nejdůležitější věc, která se vztahuje k tomu prvnímu bodu, je ten začátek před přístupových, eh, eh, dání k dispozici přes přístupových fondů pro tyto dvě země, eh, protože systémy v nich byly tak rozdílné od systému v Evropské unii, že došlo k obrovskému tlaku na obě země, aby podnikly velice rychlé změny tak, aby mohly eh, provádět finanční prostředky eh, a vůbec celý program těchto fondů podle požadavků EU. Eh, lidské zdroje eh, představovaly velké omezení, pokud jde o PA fondy. Klíčové problémy zde byly nízké platy, politicky motivovaná náhrada personálu, která se odehrávala do větší či menší míry poměrně často, Eh, celkově zpráva eh, lidských zdrojů byla dosti zdravá, eh, dosti, dosti špatná, pardon. Jak už jsem říkal, řízení změn nebylo považováno za důležité, zejména v Bulharsku jsme viděli vysokou míru emigrace kvalifikovaných pracovníků už od počátku 90. let minulého století. Teď se dostáváme k příspěvkům Eh, PA fondů eh, k založení strukturních a kohezních fondů, nebo fondů SCF. Zde jsme identifikovali eh, celou, celou řadu opět problémů. Správní kapacita byla opět nedostačující, aby plně využila dostupné finanční prostředky co nejlepším způsobem. Ehm, měli jsme problémy s vytvářením koordinačních mechanismů mezi různými institucemi, které musely spolupracovat během tohoto procesu. Ehm, finanční zpráva a kontrolní struktury byly poměrně slabé a zejména zprávy služeb komise eh, zmiňují poměrně často problémy, zejména v Bulharsku, v identifikaci nebo řešení nepravidelností v aktivitách. Obě země měly potíže s vytvářením kvalitního projektového sledu prací, e, rovněž měly problémy se zaváděním politika legislativy, která, e, které by zaručovaly plnění požadavků fondu SCF. Měli jsme potíže s teritoriálním e, organizací, zde hovořím o systému kvalifikace NAC. Rovněž ehm, vytváření řídících struktur eh, fondu SCF byla problematická, protože eh, jsme neměli dostatečno, dostatečné přidělování odpovědnosti a reportingových kanálů a tak podobně. V obou zemích jsme měli potíže s implementacím principu partnerství Eh, což mělo zajistit, že všichni, kdo jsou zapotřebí, se budou plně angažovat do tohoto programového procesu. jak už jsem zmínil, eh, monitorovací a hodnotící systémy nebyly adekvátní, pokud jde o fondy PA a jejich řízení, ale eh, také zprávy komise reflektují poměrně pomalý vývoj při zavádění potřebných systémů pro monitoring a hodnocení fondů SCF. Eh, já tento seznam nebudu procházet podrobně, ale v podstatě jsme si vytvořili eh, indikátory, benchmarking eh, v určitých oblastech v Bulharsku a Rumunsku oproti Polsku a identifikovali jsme několik oblastí, kde Rumunsko a Bulharsko mělo větší potíže. Ale co je zajímavé, identifikovali jsme i několik oblastí, kde buď jedna nebo dvě země měly méně problémů než Polsko a e, i přes e, ta zjištění, která už jsem zmínil, například pokud jde o vytváření e, legislativních rámců pro strukturní a kohezní fondy, zde, pokud hovoříme o systémech spolufinancování a procedurách a příslušných procedurách těchto obou zemí, měly tyto země méně potíží než Polsko. A pohodně například při vytváření rolí a úkolů pro regionální národní instituce a institucionální rámce ačkoliv monitoring a hodnocení byly poměrně slabé, zdá se, že obě země měly celkově to méně potíží než svého času Polsko. Teď velice stručně několik statistických dat eh, týkajících se efektivity eh, předpřístupových fondů při zakládání strukturních a kohezních fondů a Eh, ten indikátor, který jsme zde používali, je procento schválených řídících a kontrolních systémů ke dni 3. listopadu 2009 a vidíme, že pro Bulharsko je to nula, ale pro Rumunsko je to těsně nad 75 Dále eh, strukturní fondy a eh, míra plateb. Opět konec roku 2009, to je další indikátor, který jsme použili. U Bulharska je to 9%, u Rumunska je to 10%. Ale, eh, jak říkám, to nejsou, jak vidíte, to nejsou ty nejnižší Toto nejsou nejnižší hodnoty, vidíte, že Nizozemsko tam má pouze 7%. E, do konce roku 2010 se situace o, ně, o něco změnila. Bulharsko dosáhlo 15% míry a Rumunsko e, 13%. Ale co vidíme, že u ostatních členských států se ta e, míra plateb zvýšila výrazně více. Eh, identifikovali jsme celou řadu úspěšných oblastí i přes eh, značné potíže a nedostatky. Eh, zavádění programu a projektů jako rozvojových nástrojů bylo samo o sobě považováno za úspěch vzhledem k východisku obou zemí při Ehm, zahájení předstupní pomoci. A ačkoliv se objevily potíže při eh, zainteresování různých, eh, různých partnerů a zainteresovaných stran v rámci principu partnerství, tak i přesto jsme cítili, že úroveň angažovanosti jednotlivých zainteresovaných stran se výrazně zlepšila vzhledem eh, k tomu, jak to vypadalo, když bylo financování, když byla předstupní pomoc zahájena. Ehm, Rovněž pokud jde o e, rozvoj e, řídících systémů a systémů e, finanční zprávy, i zde se situace výrazně zlepšila. A je rovněž důležité zmínit, že se zlepšila transparentnost a všeobecná úroveň odpovědnosti centrálních a regionálních institucí. Pokud jde o slabé stránky v rámci efektivity při přispívání k vytváření eh, struktur a řídicích struktur fondů, eh, eh, strukturních a kolezních fondů, Nemáme v podstatě podle zpráv komise žádnou indikaci příspěvku pro podporu z PA fondů na efektivitu při vytváření těchto eh, kohezních fondů. Já už jsem říkal, že všeobecné očekávání ve věci toho, čeho se může dosáhnout pomocí projektu PA, eh, bylo naprosto nerealistické. Eh, postup byl pomalý a nekonzistentní během toho předstupního období až vlastně k přistoupení, což znamenalo, že pak za velice krátkou dobu se muselo dosáhnout obrovského množství různých cílů těsně před přistoupením a e, nebylo a celý ten proces vůbec nebyl e, vůbec nebyl e, koherentní s tím systémem strukturních a kohezních fondů. To znamená, že je potřeba vybudovat ještě respektive bylo potřeba vybudovat spoustu institucí, které poté nebyly vůbec zapojeny do řízení strukturních a kohezních fondů, nebo respektive se budovaly kapacity pro věci, které poté pro řízení strukturálních, eh, strukturálních fondů nebyly vůbec zapotřebí. Zpětná vazba se služeb komise říká, že Bulharsko i Rumunsko jsou stále dosti závislé na službách komise, eh, pokud jde o technickou podporu po přistoupení a jedna věc, kterou nám, která nám byla řečena, je ta, že další členské státy eh, implementují nařízení eh, nebo minimálně se snaží interpretovat stanovená pravidla, ale eh, je pocit, že v Bulharsku a Rumunsku se očekává, že komise bude dosti, dosti velkou část této práce dělat za tyto dva státy. Takže celkově Eh, jak jsme se poučili a naše doporučení eh, následuje eh, nástroje pro předstupní pomoc je lépe strukturovaná než samotné fondy PA pro strukturální fondy, protože instituce a fondy, které, instituce a struktury, které spravují předstupní pomoc nyní, jsou ty samé, které do budoucna budou řídit fondy strukturální. A tím pádem vzniká příležitost naprosto prakticky se podívat na rozsah, do jakého tyto instituce eh, budují dostatečné kapacity, které budou zapotřebí pro zprávu strukturálních fondů. Eh, tím navazujeme eh, na tento bod, eh, kdy dochází k lepšímu hodnocení, přísnějšímu hodnocení kapacity spravovat fondy. V minulosti se to odvíjelo pouze od takového základního úkolu vytvoření těch základních systémů, ale nyní je to založeno na praktičtějších indikátorech. Navrhovali bychom přísnější používání eh, podmínečnosti, eh, která by zlepšila budoucí zprávu eh, strukturálních fondů v kandidátských zemích při jejich přistoupení. Objevoval se takový pocit, že v minulosti tato podmínečnost nebyla důsledně dodržována službami komise a v důsledku toho, nebo možná, že to přispělo k tomu, Eh, nedostatku vývoje a vytváření potřebných kapacit. Jedna věc, která nám byla řečena v rámci zpětné vazby od služeb komise, bylo to, že eh, během předvstupního období je nutné eh, zavést v kandidátských zemích takovou kulturu, v rámci které občanská společnost může eh, eh, vyžadovat vyšší míru zodpovědnosti od vlád. A my jsme navrhovali, že možná by nebylo špatné publikovat hodnotící zprávy, eh, které byly zadané službami komise, což by přispělo k transparentnosti a k vyšší míře odpovědnosti Eh, zpráv na Bulharsko a Rumunsko byla vypracována celá řada, samozřejmě eh, také na země, které přistoupily k Unii v roce 2004 a většina z nich není vůbec dostupná, respektive nikdy nebyly dostupné veřejně. Eh, podle našeho názoru by toto byl velice užitečný nástroj pro veřejnost jak v kandidátských zemích, tak v zemích EU, tak aby mohlo, eh, tak aby se mohla vybudovat vyšší míra odpovědnosti u relevantních zúčastněných stran. Rovněž eh, na základě zpětné vazby od různých eh, angažovaných stran máme dojem, že eh, požadavky na reporting komise by měly dosáhnout hodnoty mezi kvalitou a kvantitou. Existoval takový pocit, že tam, kde byly identifikovány slabé stránky v reportingu, byla reakce taková, že se přidaly další požadavky na reporting nebo složitější požadavky, které ale vlastně neřešily ten problém, který způsobil ten původní nedostatek. Takže eh, se prostě přidala administrativní zátěž na různé in, in, instituce, které již tak měly co dělat, aby drželi krok se všemi požadavky, které byly velice složité. v rámci zachování, v rámci Eh, získání kvalifikovaných pracovníků pro správu evropských fondů eh, se přistoupilo k vyplácení vyšších platů než, než standardních, ale byl pocit, že toto není vlastně řešení problému. Pokud, pokud to na něco ukazuje, tak na selhání eh, reformy místní správy, protože vyšší platy by měly být dány pouze malé skupině pracovníků státní správy, kteří mají přímo na starost řízení fondů EU, ale je to krátkodobé řešení, nemůže to být řešení stále, ale Evropská unie v tomto není jednotná i v rámci e, služeb komise není na toto jednotný názor. Někteří si myslí, že toto je právě to nejlepší řešení, e, jiní si myslí, že to řešení dobré není vůbec. Již jsem zmínil Eh, ten nedostatek důvěry mezi politiky a státní zprávou a eh, že tato nedůvěra vedla ke zkomplikování celého procesu. My bychom doporučovali to, že národní instituce by neměly přeinterpretovávat požadavky Evropské unie tím, že budou zavádět příliš komplikovaná pravidla nebo procedury, protože jdou daleko nad rámec toho, co um, příslušná nařízení zamýšleli. To totiž potom eh, omezuje implementaci, provádění jednotlivých programů a vede to, eh, ne vždy to vede k těm nejlepším rozhodnutím. A nakonec eh, jsme přesvědčeni, že by měl existovat dedikovaný systém pro zaznamenávání a sdílení těchto poučení do budoucna. Momentálně toto sdílení probíhá formou ad hoc, a já si myslím, že existuje celá řada velice hodnotných zkušeností ze zemí, které přistoupily v roce 2004 a 2007, které nejsou sdíleny, minimálně ne do té míry, do jaké by sdíleny být mohly. Eh, takže tím jsem se dostal na konec prezentace a děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, děkuji. ook. Děkuji také za těch osm doporučení. Tussen te komen Chtěli by někteří kolegové zareagovat, paní kolegyně Ivanová? Jinak ještě někdo, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Děkuji mnohokrát eh, dodavatelům za jejich práci. Chci poděkovat eh, poradcům Eh, v rámci sekretariátu, kteří nám pomohli eh, s návrhem specifikací, s tím, eh, na co máme dát pozor. Jedním z hlavních úkolů zde, no domnívám se, je zajistit, aby členské státy a také evropské instituce se, aby vyvodili ponaučení z mnohých zkušeností, aby navázali na silné stránky a pomohli ostatním vyhnout se podobným problémům. Když se čtu tuto studii, no, shledávám, že Eh, již bylo vykonáno mnoho a posunuli jsme se od těchto počátečních slabin, kterých bylo mnoho. Aktuálním kandidátským zemím se v některých oblastech eh, vedlo i lépe. Myslím si, že do jisté míry je to dáno právě díky know-how a zkušenostem eh, získaným, získaným v práci s předstupní pomocí aktuálními členskými státy. Často ve svých eh, dokumentech apelujeme na komise a členské státy, aby šířili osvědčené postupy a zabraňovali těm neosvědčeným. Eh, v tomto přesně shledávám přidanou hodnotu této studie. Je tedy třeba zjistit, kde i nadále přetrvávají problémy v řízení eh, evropských prostředků, co se zlepšilo, co se podařilo a na co se naopak musíme ještě zaměřit, abychom dosahovali nejlepších výsledků při vynakládání prostředků přestupní pomoci samozřejmě podle daných pravidel a předpisů. Ráda bych stručně upozornila na šest oblastí, které eh, zde již byly změny, zmíněny a které i já eh, považuji za důležité v této studii. První problém, na který bylo upozorňováno, je administrativní kapacita. Její rozvíjení si žádá mm, dlouhodobé politické angažmá na nejvyšší úrovni ze strany kandidátských zemí. Myslím si, že je klíčové, aby Evropská komise tuto eh, angažovanost či naopak její nedostatek eh, zohlednila, když eh, zvažuje tempo, jakým je třeba implementovat přestupní pomoc. Studie jasně ukázala, že celkově chyběl proces učení a proces neustálého sebezdokonování. Tato kultura jaksi chyběla ve veřejné správě. Administrativní kapacita je důležitá nejenom pro řízení přestupní pomoci, ale také eh, proto, aby se právě eh, posilovala tato eh, kultura sebezdokonalování, která kandidátské země připraví potom na období po vstupu a pro řízení a zpravování strukturálních fondů, tedy prostředků z nich. Důležitým tématem je účinný monitoring, který je rovněž předpokladem pro dobrou práci, je třeba hlídat dodržování lhů, dodržování pravidel. Monitoring Bulharsku i, Monorsku, mo, i Rumunsku eh, byl často nedostatečný a neposkytoval ani, ani eh, údaje o dobrých výsledcích. Eh, ty monitorovací podvýbory sektorové eh, často byly neefektivní, eh, bylo to vnímáno nikoli jako nástroj řízení, ale spíše jako plnění správních formalit. Proto vítám závěr našich expertů, že spíše než nastolit požadavky v oblasti vykazování zpráv, bylo by lepší se zaměřit na efektivní monitoring a to od samého začátku. To by, to by zlepšilo také Vlastně odpovědnost za tyto, eh, tyto programy a zlepšilo by to eh, nakládání s prostředky přestovní pomoci po dobu pěti let před vstupem. Eh, další zmiňovaný problém jsou omezení v oblasti lidských zdrojů, což je často zmiňovaný důvod pro eh, potíže s řízením, se spravováním prostředků eh, předvstupní pomoci. Má to různé důvody, často samozřejmě nízké mzdy, zejména v porovnání se soukromým sektorem, prostě únik kvalifikovaných pracovních sil, to, že se hromadí požadavky v oblasti řídící práce v již tak přetížených institucích, vysoký obrat mezi zaměstnanci zjevně bránil efektivnější efektivnějšího řízení monitoringu a kontroly strukturálních a kohezních fondů. Myslím si, že stojí za to zmínit také úspěchy, je jich málo, ale existují. E, poté, e, co jsme se zaměřili na příklady toho e, špatného, méně úspěšného, je dobré se zaměřit i na to, co se povedlo. Výraznějším úspěchem u předstupní pomoci a při rozvoji řídicích struktur eh, pro strukturální kohezní fondy jak v Bulharsku, tak v Rumunsku bylo zavedení programu a projektu jakožto systémové přístupu na podporu rozvoje a reform což vedlo eh, ke zlepšení kapacit v oblasti strategického plánování, eh, stanovení priorit, programování, projektového řízení a dalších. Pokud je o vyvozená ponaučení, když byly v roce 2006 spuštěny nástroje přestupně pomoci, to představovalo pro nás obrovskou zkušenost a požadavky na řízení a kontrolu u EPA e e, jsou nyní e, více sladěny s požadavky, které platí pro strukturální a kohezní fondy. A i když s výjimkou SAPARDu přestupní financování před zavedením EPA EPA se neodvíjelo od kontrolních a řídicích struktur u strukturálních a kohezních fondů. Další zajímavý aspekt kterým jste uzavřel své vystoupení, eh, bylo přetížení eh, požadavku, požadavky. To bylo také důležité zjištění. Eh, je třeba hledat vyváženost mezi kvalitou a kvantitou. Někdy komise má tendenci řešit slabiny v oblasti reportingu tím, že si eh, vyžádá další dokumentaci, což zvyšuje administrativní zátěž, aniž by se tím nutně řešila daná slabina. My tedy již dlouho voláme po, pro zjednodušení, po racionalizaci a důležité upozornit, že někdy i požadavky komise mohou vytvářet právě eh, problém s nadměrnou administrativní zátěží eh, v některých kandidátských či členských státech. A uzavřela bych ještě jednou poznámkou, Eh, což nevnímám jako kritiku, ale mohlo to být, a nevnímej to prostě jako kritiku, možná se to zasloužilo více rozvést a jdeme o komparativní analýzu mezi těmito dvěma zeměmi a dalšími zeměmi eh, v rámci přestupního procesu. Domnívám se, že takováto analýza by byla eh, prospěšná, zasloužilo by se to bývalo více rozvést. Eh, na straně 43 máme bod 334122, eh, kde jsou stanoveny jak se referenční hodnoty, nebo se srovnává spíše Bulharsko, Rumunsko s Polskem, ale není to dostatečně podrobné. Neposkytuje nám to dostatek informací o tom, Eh, jaký je zdroj těchto zjištění, jakým způsobem byla zvolena kritéria pro ty zvolené srovnávané oblasti, kde si eh, ty dvě země vedou hůře a naopak je tam jedno srovnání, kde si vedly lépe než Polsko. Myslím si, že tyto podrobnější informace by eh, obohatily celkové závěry a celková zjištění studie. A ještě poslední věc k Chorvatsku a Islandu, které měly být také součástí té srovnávací analýzy. Mně to nepřišlo až tak jako srovnání, byla to spíše půlstránková, jednostránková eh, analýza eh, přestupní situace na Islandu a v Chorvatsku eh, naprosto samostatně. Nešlo, nešlo ve skutečnosti o srovnání s těmi dvěma zeměmi, které byly předmětem studie. Ale celkově vám chci poděkovat za vaši práci a ehm, ještě jednou tady za ní děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Ivanovová. Mám eh, zde ještě dvě další žádosti o slovo. Pan Balčity s paní Gresle a poté možná komise si bude chtět vzít slovo, takže pane Balčity si prosím. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. <clears throat> Iš Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, jsou to velice zajímavé informace a přicházejí v pravý čas. Hovoříme-li o zkušenostech eh, Eh, kolegyně Ivanová řekla vlastně úplně všechno o tom dobrém i o tom horším a o našich zkušenostech za mnoho let eh, u mnoha členských států. Před Bulharskem a řadu nových členských států, které se setkávaly s úplně stejnými problémy. Některé z nich byly řečeny zde a uvedeny na snímcích prezentace. Před několika měsíci nebo zhruba před rokem jsem říkal, a budu to říkat i nadále, že musíme ze svých zkušeností vyvodit závěry. Eh, autoři studie eh, říkali, říkají, že možná jsme měli příliš mnoho cílů, které jsme chtěli implementovat eh, s poměrně malým množstvím finančních prostředků. Já si pamatuji hlavní cíle pro každého ministra, pro každého člena kabinetu. Ten byl co nejvyšší příjem finančních prostředků z Evropské unie, jak jen to bude možné. A to bylo hlavní hodnocení jejich práce. Nekoukali, ne, nekoukalo se přitom na to, jakým způsobem budou tyto finanční prostředky využity a za jakých podmínek. A e, to jsou ty problémy, které do budoucna musíme zmažovat. To znamená hlavně lidské zdroje, Eh, lidé, kteří budou vytvářet a spravovat systémy, musí mít vysokou kvalifikaci, musí znát cizí řeči, musí rozumět eh, velmi složitým finančním nařízením a mnoho dalšího. Eh, najímají je soukromé firmy a banky. Zkrátka tyto problémy budou existovat, dokud neprovedeme nějaké zásadní změny. Nedostatek komunikace mezi eh, úředníky komise a členskými státy. To je opět eh, veliký problém, se kterým se musíme do budoucna vypořádat. Mm, úředníci komise, kteří jsou odpovědní eh, ne za využívání prostředků z fondu, ale za systémy, vlastně nemají zájem na tom, aby se ty systémy měnily. Protože za implementaci fondů jsou zodpovědné členské státy. a také je mnoho nedostatků v míře absorpce. Já chci podtrhnout eh, zejména ten poslední snímek, kde bylo napsáno, že bychom se měli podělit o zkušenosti a poučení. Eh, máme nějaké členské státy, které jsou v Unii nyní již sedmým rokem, to znamená státy z té první vlny rozšíření. Jsou to státy, které mají mnoho zkušeností, které do budoucna lze využít pro vytvoření lepšího, méně byrokraticky zatíženého a méně politicky komplikovaného systému. E, rozhodně pro politiky není snadné e, vzít zodpovědnost na sebe za tyto systémy, protože věci se mění, přijdou nové volby, přijdou noví lidé, kteří ničemu nerozumí, nerozumí požadavkům Evropské unie. A proto si myslím, že instituce EU do budoucna musí musí mít jasnější roli, eh, pokud jde o stanovování odpovědnosti. Tím se zjednoduší ten celý proces jak pro komisi, tak pro členské státy. Děkuji za slovo. Děkuji, paní Gresle. Děkuji. Ano, ta studie je vlastně velmi napínavá. Chtěla jsem poděkovat jednak Eh, zpracovatelům studie, tak paní zpravodajce, která to doprovázela. Je to fajn věc, protože se domnívám, že na každý pád všichni bychom se prostě měli vždycky učit z toho, co tady děláme. No já jsem úplně tak nedávala pozor při té přednášce a chtěla jsem se zeptat na něco na straně 31. Tady vidím pár barviček. Mohli byste mi říct, co znamenají ty barvy? To je tedy moje první otázka. A druhá otázka nahoře je Polsko jako PL a v a seznamu zkratek je Polsko uvedeno jako PO. Tolik jenom, jak si eh, aby bylo možno dosáhnout jednotnosti, aby takoví ubožáci, jako jsem já, se vyznali také v těch zkratkách. Pak jsem se chtěla ještě zeptat na jednu věc oba členské státy jsou zrovna poměrně chudé členské státy, na které se uplatňoval specifický mechanismus. Tento mechanismus měl úspěch, nebo jaké poučení e, můžeme z toho vyvodit? No, mně bude stačit, když řeknete, že jste se tím nezabír, nezaobírali, mm, jestli jste se tím nezaobírali. A potom, jak to vypadá s tím, jak administrativa, jak lokální zpráva postupuje s evropskou, v kooperaci s evropskými pravidly. My víme, že prostě lokální um, zprávy, lokální administrativy se bojí administra ty evropské administrativy a do, berou si vždycky jako ku pomoci ještě národní legislativu a tím to pomotají a pomíchají všechno, protože pak už se nerozumí ničemu. Moje země sice patří k zakládajícím státům Evropské unie, ale jestli to, co jste konstatovali pro Bulharsko, platí taky pro Rumunsko, jestli to je všechno tak u nových států, tak tady budeme čelit asi velkým problémům. A pak jsem se chtěla zeptat na systematické mapování problémů, to, co vy jste udělali na tomto základě. Co byste navrhli, co bychom mohli dělat, abychom tyto zkušenosti mohli skutečně systematicky evidovat nějakým způsobem? To je také otázka na komisi, protože to by spíš náleželo eh, do kompetence komise. Děkuji vám. Pa. Ano, nejsem se jest, Zda jsem zcela eh, to pochopil. Zase, že v tom je obsaženo více dotazů. Jednak pokud je o barevné kódování eh, v tabulce, tak eh, tam je, to je vysvětleno, respektive jsme se pokusili to vysvětlit na straně 30, kde tedy máte vysvětlivky k barevnému kódování. Šeda znamená, že nebyla zjištěna žádná, s tím se pojící limitace ve výročních, v ročních pardon, zprávách. Poslední odstavec se týká eh, Evropského účetního dvora. Žlutá znamená, eh, že eh, nějaká s tím pojící se limitace omezení byla změna v jednou až dvou výročních zprávách, oranžová ve třech až čtyřech, červená ve všech pěti zprávách za jednotlivá léta předstupní pomoci. Eh, nechci vás přerušovat. Jsem velice rád, že hned odpovídáte paní Gresle, ale komise ještě chtěla leco říci. Máme zde zástupce generálního ředitele eh, pro zemědělství, rozšíření a regionální politiku. Eh, jeden z nich by si chtěl říct slovo. Rád bych tedy dokončil diskusi, než začnete reagovat na všechny vznesené dotazy. Nevím, kdo z vás, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já zastupuji generální ředitelství pro regionální politiku a e, ve spojení s generálním ředitelstvím pro zaměstnanost e, řídíme, spravujeme strukturální a kohezní fondy v Rumunsku a Bulharsku. Rovněž neseme odpovědnost e, za nástroj přestupní pomoci. Celkově musím říci, sdílíme závěry a doporučení zprávy, včetně určitých kritických poznámek na adresu komise, ty musíme akceptovat. Rád bych řekl, že zpráva se zaměřuje v zásadě na jeden ze tří nástrojů předstupních, a totiž na program FARE. Byly zde všem ještě dva další nástroje, ISPA, což byl nástroj, který eh, měl za cíl přípravu eh, na fond eh, soudržnosti, byl tedy jeho odrazem, a dále nástroj SAPART, určený pro regionální rozvoj, který měl připravit tady zemi na potom práce s dalšími nástroji regionálního rozvoje. Čili je to trošku um, omezené zaměřit se pouze na jeden nástroj uh, s tím, že ty zbylé dva nástroje představovaly přímou přípravu na strukturální a kohezní fondy později. Je pravda, pane předsedo, že jsme vyvodili ponaučení eh, z, z těch méně povedených zkušeností minulosti a aktuální nástroj přestupní pomoci, který nese jméno IPA, má pět složek, z nich číslo 3 a 4 jsou, tedy složka 3, 4 a 5 respektive, představují přímou přípravu eh, na nástroje, eh, se kterým bude země pracovat po přistoupení. To znamená, ta struktura je stejná, pravidla, předpisy jsou stejné, eh, je to totéž v menším. Tedy totéž, co bude následovat po rozšíření v menším. Rád bych také potrhl ještě jednu věc, pane předsedo, a totiž, že ve všech snahách v přestupním období Eh, jsme se snažili pomoci kandidátským zemím eh, tím, aby se eh, učili přímo záchodu v praxi. To bylo cílem, to znamená pokusit se o implementaci projektu, i když někde ty projekty nebyly dokonalé nebo nebyly realizovány úplně. Chtěli jsme přece jenom je tedy provádět, tak aby se všichni naučili a připravili na to, s čím mají počítat po rozšíření. Eh, ještě, pane předsedo, pár věcí k Bulharsku a Rumunsku, protože my eh, nyní spravujeme velké objemy prostředků Rumunsku a Bulharsku. Eh, přece jenom musím říci, že za prvé tyto dvě země byly konfrontovány s, s velmi velkorysými alokovanými prostředky z EU. Třeba šest, nyní třeba je to i šestkrát větší objem než šest 6 17 objem oproti tomu, co zpravovali v přesumní období. Eh, čili představte si, že ze dne na den najednou musíte zpravovat eh, seminásobný objem. To je něco, eh, co nepřichází úplně samo sebou a hned. Dále Bulharsko a Rumunsko ještě dnes mají vážné problémy s administrativní kapacitami. Skutečně vážné problémy a jejich míra absorpce v tuto chvíli je zatím velmi nízká stále ještě. Další důležitá věc, tyto dvě věci v okamžiku přistoupení Eh, museli zvládnout eh, aký communautaire. Všechny eh, předpisy Evropské unie musí, musely být ze dne na den najednou aplikovány ve všech oblastech, a to i tak citlivých, jako jsou veřejné trhy, jako, jsou, jako je státní podpora, jako je environmentální aky. To znamená, šlo o stovky směrnic, které bylo třeba začít provádět, a to nejenom na ústřední celostátní úrovni, ale také místní či regionální úrovni. Šlo tedy o všechny obce, města a tak dále. To je značná výzva pro všechny členské státy, ale pokud máte eh, velmi omezené administrativní kapacity, pak to začíná být někdy až dramatický problém. A ještě poslední věc, která možná rovněž je charakteristická pro tyto dvě země, eh, stále ještě existují problémy s řízením a zprávou, s governance a eh, s dobrým řízením protože pokud se daří eh, dosahovat kvalitních eh, správních kapacit eh, na centrální úrovni, ne vždy to platí také pro municipální rovinu, která spravuje řadu projektů, ať již jde o školy, nebo komunikace, nebo čističky vod. To vše spadá do kompetence obcí a měst. To znamená, tyto země čelí těmto velikým výzvám. Je pravda, že e, i dnes, ještě několik let po vstupu, nejsou některé problémy dořešeny. E, dvě, tři věci ze zprávy, e, které možná vnímáme maličko odlišně. Pokud je o lepší stanovení podmíněnosti, která se měla pojít s administrativními kapacitami, Eh, my jsme to zohlednili v novém nástroji IPA, protože v tomto novém nástroji zákonodárce, včetně Evropského parlamentu, eh, uplatnil pravidlo, které nazýváme pravidlem N plus 3, to znamená, eh, vyčleníme prostředky na závazky a pokud prostředky nejsou do tří let, do tří let vynaloženy, Eh, tak se okamžitě eh, automaticky vracejí. Eh, to tedy souvisí, a je to pobídka pro posílení administrativních kapacit, protože pokud je neposílíte a nezvládnete to, tak o ty prostředky přijdete. Dnes kandidátské země tedy vědí, že určitě kvůli tomu určité prostředky na konci roku přijdou. Další velice silná podmínka, to jsou tzv. finanční podmínky. Pokud konstatujeme, že došlo Eh, k nějakým eh, chybným eh, postupům, špatnému řízení, tak prostě aplikujeme finanční korekce. Řekneme, nezlobte se, bohužel jste nedodrželi aky, takže vám musíme, musíte nám vrátit, vám stáhneme prostředky na daný projekt. Dále je tam jedna ospravedlněná kritika autorů, kdy se říká, že Evropská komise stále, stále žádá Eh, další informace někdy v případě eh, nějakých potíží. To eh, musím akceptovat. Zřejmě jsme skutečně často těmi, kdo to způsobují, ale pane předsedo, pokud u nějakého projektu není chybí u něj studie proveditelnosti, pokud u něj chybí studie dopadů na životní prostředí, chybí, chybí analýza přínosu a nákladu, tak nezlobte se, to prostě na to my musíme trvat. Takže je třeba si uvědomit, že někdy žádáme o dodatečné informace, protože ten projekt nebyl řádně zpracován a připraven. Eh, a před jeho realizací je třeba ještě zanalizovat některé důležité aspekty. A poslední věc, na kterou bych rád upozornil, eh, ta je klíčová, jsou to lidské zdroje. A to, že studie říkají, eh, vyšší mzdy nejsou řešením, vyšší mzdy ve veřejném sektoru. Ale pane předsedo, když jsme prováděli opakovaně Eh, neustále školení pracovníků před vstupem eh, a když se tam vrátíte potom po přestoupení a už tam z těch proškolených lidí nezbyl nikdo, všichni jsou noví, tak eh, co můžete dělat, pane předsedo? Prostě začnete od začátku a trvá léta proškolit nové lidi a pak se do toho musíte pouštět znovu a znovu. Je pravda, že jsme tlačili země členské státy k tomu, aby, aby zvýšili mzdy tak aby platy byly atraktivní eh, pro pracovníky, kteří spravují tyto prostředky, tak aby řízení těch projektů bylo stabilní, aby eh, to měli na starost až do konce stejní lidé, kteří jsou zárukou určité kvality. Takže to je jeden aspekt eh, studie, kde nezdílím zcela hledisko autorů. Pokud dovolíte, pane předsedo, pokud by bylo možné dát slovo také kolegovi z generálního ředitelství pro, pro rozšíření, tam by vám jistě řekl několik technických poznámek k programu FARE. Děkuji. Dobrá, já rád dám slovo panu kolegovi Androvi, je to tak. Ano, děkuji vám, děkuji vám mnohokrát eh, pro eh, DG pro rozšíření. Eh, tuto studii vítáme, samozřejmě musí se vždy zohlednit celá řada témat. My bychom byli chtěli, abychom měli více příležitostí toto komentovat a diskutovat s těmi lidmi, kteří tuto studii vypracovávali, například eh, při návrhu zprávy nebo při hodnocení, abychom měli příležitost k hlubějším diskusím, k hlubším diskusím během vytváření této studie. to studie každopádně velice zajímavá, my ji vítáme. Já bych se chtěl zaměřit na konkrétní téma administrativních kapacit. Eh, souhlasíme s tím, že to je téma naprosto klíčové. V tomto ohledu nástroj IPA eh, bere v úvahu poučení velice vážně, eh, zejména v komponentě 1 IPA. Eh, tam se mluví konkrétně o těchto tématech. A v rámci našeho programu toto poučení bereme v úvahu. Chtěl bych podtrhnout, že naše hodnocení, které, kterých provádíme celou řadu, Eh, toto bereme jako příklad poučení a snažíme se zaměřit na to, eh, co se dělá v rámci pomoci aktuálních příjemců a toto tato poučení jsou zahrnuta ve všech programových dokumentech. Eh, všechny dokumenty Generálního ředitelství pro šíření obsahují součást o poučeních, které jsme, která jsme získali od těchto a jiných příjemců z předchozích rozšíření. Chtěl bych eh, na závěr říci to, že eh, Dokonce jsme provedli vlastní studie na reformu eh, veřejné zprávy, protože je to proces velice komplikovaný. Například tady máme zajímavé téma těch, těch platů a do toho vstupuje i aspekt kariérní pro tyto úředníky. To je oblast, na kterou jsme se zaměřili a velice úzce spolupracujeme s příslušnými úředníky Eh, z, ze, zemí, z, ze zemí příjemců. To je všechno, co v tuto chvíli chci říci. Ještě někdo za komisi? Nikdo. Opravdu ne? Dobrá. Paní Kresle, eh, ještě jednou, prosím. Velmi se mi líbilo, co řekl kolega z generálního ředitelství pro regionální rozvoj Právě tak jsme vždycky vysvětlovali, co to znamená. Navštěvnickým skupinám se navštěvuje, co to znamená. No ale rozdíl je, že my nejsme navštěvnická skupina. Ráda bych věděla, co to znamená. S aplikací evropského práva my to víme, že to tak je. A taky víme, že Rumunsko a Bulhorsko měli vlastně víc času než všechny ostatní protože Oni vlastně společně se zeměmi, které vstoupily v roce 2004, již začaly. A to je otázka, která mi není jasná. Proč tam máme daleko větší problémy a co bylo podniknuto, aby se tyto problémy nějakým způsobem vyřešily. A skutečně bych teď chtěla dát do zápisu, že nepochybuji na angažova- o angažovanosti prostě pracovníků komise. Také nejsem pesimistka ale jedná se mi o to, abych se dověděla víc, co teď tady máme dělat. Taky bych ráda věděla, jak to vypadá s tím mechanismem, co je s tím mechanismem, creation mechanismem, jak to tady komise hodnotí. A otázka pak tak je, budeme potřebovat takovýto mechanismus i, při, eh, i pro budoucí vstupující státy. Děkuji. Děkuji. A teď Komise, chcete zareagovat ještě na tu poslední připomínku paní Gresle? V tom případě vám dám slovo, ale možná pan Ackermann. Uh, yes. Uh, ano, děkuji. Já se pokusím být stručný, protože za pár minut musím odejít. Takže jenom několik věcí bych rozvedl. Uh, pokud jde o ověřovací mechanismy, uh, toto bylo explicitně, respektive byli jsme explicitně požádáni toto téma neřešit. E, a proto není ve zprávě zmíněno toto téma. Pokud jde o komentáře e, e, od ředitelství pro regionální rozvoj, pokud jde o, o pokrytí, o rozsah této zprávy, vy jste to velice dobře eh, řekli, ale my jsme zvážili komentáře eh, členů, eh, členů týmu komise a jiných, jiných ehm, zúčastněných stran, pokud jde o ty jednotlivé nástroje, které jste zmínili. A jsou tam i nějaké reference ke klíčovým, ke klíčovým tématům. Ale bylo důležité zaměřit se na zcela konkrétní oblasti, tak, abychom mohli jít více do hloubky. Takže jsme volili spíše, jak říkám, tu hloubku, než ten obecnější, obsáhlejší přístup, který by zůstal však jenom na povrchu tématu. Pokud jde o komentář ohledně toho učení se činností, learning by doing, Několik angažovaných stran, včetně členů služeb komise, řeklo, že eh, ta velká angažovanost eh, pracovníků komise v projektech ne formálně nutně, ale eh, ve výsledku to znamenalo, že ty dvě kandidátské země Eh, možná nezískali tuto zkušenost, že se učili tím, že něco sami dělali do takové míry, jak by bylo asi očekávané. A proto jsme v této oblasti navrhli, že bylo, bylo bývalo vhodné nechat některé projekty zkrátka propadnout. Eh, ačkoliv existovala ta atmosféra, že nesmí selhat vůbec nic, Eh, ačkoliv bylo jasné, že některé věci nejsou úplně dokonalé. Pokud jde o místní administrativní kapacity, eh, to jsme, myslím, zohlednili ve zprávě. Eh, samozřejmě nelze, nelze v této prezentaci zmínit všechny podrobnosti, které jsme získali. Pokud jde o požadavky o dodatečné informace, to je všeobecný komentář, který se týká zejména monitoringu eh, ke konci předstupní fáze, kdy panovalo přesvědčení, že některé věci neproběhly dobře, takže byly stanovena, byla stanovena dodatečná kritéria, dodatečné požadavky, aniž by se ten problém jako takový řešil. A pokud jde o tu otázku platů, to odráží ná, toto odráží názor různých angažovaných stran, to nejsou nutně naše osobní názory, my jsme Eh, eh, sem sepsali eh, reflexe ostatních účastníků celého procesu, to, co s námi tyto, tyto osoby diskutovali. Měli jsme určitou zpětnou vazbu od některých pracovníků určitých služeb komise v tomto smyslu a i od jednoho nebo dvou představitelů dvou zmíněných zemí. A to v tom smyslu, že ty vysoké platy Eh, ne nutně trvalým, trvalé udržitelným způsobem řeší tento problém, ale v podstatě tam byl ten konflikt mezi krátkodobou potřebou zajistit dobrou zprávu eh, velkého množství peněžních prostředků a dlouhodobou potřebou eh, toho, že tato kapacita bude existovat i v rámci veřejné zprávy dlouhodobě, aniž by se musela tato zcela reformovat. Pokud jde o komentář ředitelství pro rozšíření, vy říkáte, že máte pocit, že jste neměli dost příležitostí toto s námi diskutovat, nebo to, eh, nebo návrh zprávy komentovat. Podívejte, my jsme měli eh, setkání, my jsme pořádali setkání s několika zástupci vašeho ředitelství, a e, upřímně řečeno i já jsem si vyžádal e, minimálně jednu, ale myslím, že spíš několik schůzek se zástupci ředitelství, několik jich bylo odmítnuto. Já bych se byl býval setkával rád i s více lidmi, než s kolika jsem se nakonec setkal. Pokud jde o návrh zprávy, to její zveřejňování nebylo pod naší kontrolou. My jsme ji vytvořili, my jsme ji vypracovali, ale nevlastníme ji, abych tak řekl. Takže to, ta distribuce, eh, respektive ten proces její distribuce není tak úplně v našich rukou. Eh, snažil jsem se odpovědět co nejlépe, bohužel pane předsedo musím nyní odejít, protože chytám letadlo, takže vám děkuji za pozornost. Ano, rádi vás necháme odejít. Děkujeme mnohokrát za váš příspěvek i za vaše názory. A jistě se ještě sejdeme. A ještě chtěla, ještě s paní Ivanovou, chtěla komise ještě zareagovat na specifickou otázku paní Gresle? Děkuji, pane předsedo, skutečně. E, ta zajímavá otázka paní Gresle se týkala evropského práva a proč eh, to trvá tak dlouho, a než to začne fungovat v novém členském státu? Eh, doba před vstupu eh, v mat v evropském právu znamená změna pravidel v kandidátských státech právě proto, aby jejich legislativa byla v souladu s evropským právem. Během této doby také děláme určité projekty, ale nemá to funkční propojenost se změnou práva ve všech jednotlivých odvětvích. Mohu vám dát příklady, například zadávání veřejných zakázek právo v oblasti ochrany životního prostředí, státní právo. Čili země musí krok po kroku přizpůsobovat tyto zákony a tyto pravidla, ale ne proto, že toto pra... neznamená, že když bylo právo přijato, národní legislativou, že okamžitě všechny lokální a regionální zprávy je aplikují. To je právě ta, ten rozdíl mezi souladem práva v teorii a mezi e, souladem potom v prosazování. A tady máme ty problémy, například zadávání veřejných zakázek v oblasti ochrany životního prostředí, protože místní orgány e, které jsou zadavateli a měli by rozjíždět projekty, tak třeba buď neznají jejich vlastní národní právo, protože se právě změnilo a oni s ním nejsou seznámeni dostačně, anebo protože by bývali eh, bylo by se jim líbilo, kdyby, eh, kdyby pracovali s, tě, s tou starou legislativou, kterou znali a kterou měli takzvaně v malíčku. Čili toto je ten problém. Opakuji tedy, když máte dostatek administrativních kapacit, tak to jde docela dobře. E, vycházím z toho, když třeba Island, staneli se Island tedy členem Evropské unie, tak asi nebudeme mít e, takové problémy tady. A hlavně nebudeme mít tak dlouhou dobu. Právě proto, že tam není tolik administrativních problémů, jako jsme měli tady. A Teď jenom jeden malý bodík, pane předsedo, týkající se platů. Je pravdou, že poskytování bonusů či prémií úředníkům, kteří řídí evropské fondy, není příliš rov, rovnoprávné eh, s jejich kolegy třeba. Není to snadná záležitost. Jediná věc, kterou se pokoušíme, Ehm, dosáhnout, aby tyto platy byly atraktivní, aby se ten personál neměnil každých šest měsíců, protože měnili se vám personál každých šest měsíců, nemůžete prostě vykonávat dobrou práci. Ehm, já rád bych se připojil k tomu, co řekl můj kolega eh, z, D- z generálního ředitelství pro rozšiřování. Ehm, my jsme nechtěli návrh zprávy, aby se tady sledovaly nepřesnosti hmotné. Ano, to samozřejmě je jejich právem kritizovat eh, postup komise nebo praxi komise. Je tam třeba krásná tabulka, o tom, jak se postupovalo koncem roku 2009 v čerpání strukturálních fondů ve všech členských státech. A ukáže se v roce 2009 ve většině členských států jsme platili jenom automatické před eh, zálohy, které se automaticky dávají všem státům. A pakliže Eh, Nizozemsko. Eh, to není pro, eh, proto, že by zrovna Nizozemsko prospívalo, že by se autorizovalo 100%, protože Rumunsko dostalo 10%, ale žádná země nic vlastně nevyčerpala z toho. Takže je třeba se podívat taky, co se platilo v těchto státech co se hradilo, jaké projekty se uhradily, které byly skutečně zrealizovány. A Rumunsko a Bulharsko teď pokulhávají daleko za těmi ostatními, co se týče čerpání strukturálních fondů. A to už jsme v roce 2011. A promiňte, že jsem vám sebral tolik času, pane předsedo. Pan předseda, já jsem vám slovo udělil. A vy jste zevrubně odpověděl na otázku, kterou položila paní Gresle a za to vám náleží veliký dík. Tím u uzavíráme tento bod programu a teď máme ještě 40 minut. Děkuji všem, kteří se účastnili naší diskuse, děkuji tež zástupcům komise a teď se dostáváme k bodu 8 a 9 a to je CEPOL a Emeo. Pan Makakis nemohl dorazit, ale je tady pan Skaja, který je koordinátorem frakce SED a ten navrhuje, aby body 8 a 9 se pojednaly společně. Eh, takže bychom mohli hovořit najednou jak se zástupci CEPOLu, tak se zástupci Evropské agentury pro léčiva. Kolega Ger, prosím. Děkuji. Těším se na intenzivní debatu s Inge, s sebou Inge. A s Juto, a Juta je tady taky. Teď budeme mít dost času abychom si popovídali se zástupci těchto obou agentur. No ale tak to prostě chodí ve čtvrtek či ve středu odpoledne v posledním eh, zasedacím týdnu pro výbory. Eh, nejprve musím omluvit Jorga Stavraka, se ho velice rád jsem eh, převzal jako koordinátor za SAD zpravodajství a vlastně zastupování jeho osoby pro tyto zbylé kolegyně a jednoho kolegu, kteří zde ještě setrvali, abychom s nimi probrali, jak to vypadá s udělováním absolutora, jak jsme pokročili. Velice tady vítám také ředitele EMEI, kterého jsem již viděl, a zástupce ředitele CEPOLu. E, byla mi tady indikovaného jeho přítomnost, ale nejsem schopen ho identifikovat. E, každopádně doufám, že tedy moje přivítání tady nevyšlo na prázdno. Doufám, že je tady také příslušný eh, zástupce z Evropského účetního dvora a za spolupráci ve jménu zpravodaje bych chtěl vyloženě také eh, všem poděkovat. Chtěl bych poukázat na to, že z nejrůznějších důvodů při normálním udělováním absolutaria pro CEPOL Evropské agentury pro léčiva zastávali názor, že nemůžeme ještě toto absolutorium udělit, protože potřebujeme ještě další informace. Čekáme ještě na určité informace. To přitom tedy hodnocení týkající se obou agentur v jako v, v, v, důvody příčem, proč jsme nemohli udělat absolutorium pro obě agentury, bylo různé u obou agentur. Eh, protože pokrok, tak jak mi to bylo předloženo kolegou Stavráka Kisem, bych si dovolil krátce nastínit. Začnu tedy Evropskou agenturou pro léčiva. EMEA výboru poskytla několik podkladů, k tomu patří také poznámky správní rady k nejrůznějším uh, absolutorium k otázce, která se týkala udělování absolutoria pro rok 2009. Máme tady další dokument, kde bylo uvedeno, jaké Eh, snahy eh, podnikl CEPOL, no, podnikla EPA pro, zlep, EMEA pro zlepšení situace, eh, jak se například nakládá se střetem zájmu, s možným střetem zájmu některých zaměstnanců. Také bylo zapotřebí několika dalších informací týkající se nezávislosti personálu a potom harmonogram agentury na uskutečnění akčního plánu, aby se odstranily slabiny v rozpočtu u CEPOLu, to už jsem řekl na začátku. Tady byly jiné kritické body. Tak k otázkám, které byly dány Cepolu v souvislosti s udělením absolutoria v roce 2009, byly zodpovězeny. Ukazuje se tady určitý pokrok s novým managementem, ukazuje se, že došlo k správným krokům, aby se prostě poučení s udělením minulého absolutoria zlepšilo a já bych také poukázal krátce na roky 2010-2011. Známe víceletý plán z minulého roku, který byl vlastně uskutečněn na základě požadavku Evropského parlamentu. Tady máme formulovanou 12 cílů a uskutečnění těch jednotlivých milníků, jako tady se používá pojem <laughs> milníky, je uspokojivý. V této souvislosti bych chtěl osobně, ale také z pověření zpravodaje vysloveně poděkovat Evropskému účetnímu dvoru, který na naši eh, prozbu přeskoumal tento víceletý harmonogram, víceletý akční plán. Zástupce agent projektu, děkuji zástupcům agentur, zástupci Evropského účetního dvora a těším se na poznámky kolegů, vlastně jenom těch dvou, kteří tady ještě zbyli. A e, samozřejmě budou-li mít nějaké podrobné otázky, tak asi je nebudu moci zevrubně odpovědět tak, jak by to býval mohl udělat Georgios Kakis. A samozřejmě e, po letních prázdninách se těším na další spolupráce, ale myslím si, že jsme na dobré cestě. Jens. Ehm, Děkuji mnohokrát, Jensi. Eh, já bych navrhla, abychom si nejprve vyslechli zástupce agentur, takže pan Schroeder z Cepolu a potom zástupce EMEA a samozřejmě také pan Oši z účetního dvora. Pane Šredré, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, nejprve chci poděkovat za pozitivní zprávy o tom, co eh, jsme zatím dosáhli. To je pro naši agenturu velmi důležité. A rád bych ještě připojil, že eh, kromě těch informací, které jsme eh, předložili písemně, rád bych ještě zdůraznil některé věci týkají se nejnovějšího vývoje v agentuře, což souvisí s vaší kritikou v posledních dvou letech rád chci eh, zdůraznit, že po tom pětiletém vyhodnocení eh, jsme podnikli kroky, abychom zlepšili řízení agentury a také eh, governance, tedy řízení a zprávu. Víte, že některé, že část kritiky se týkala také této oblasti. Takže pro vaše informace, nyní máme doporučení řídící rady, konečně to schválila v nedávné, na nedávném zasedání Rada ministrů. A to znamená, že se změní mandát, že se změní eh, velikost, eh, že se sníží počet zasedání řídící rady. Eh, některé výbory budou rozpuštěny v naší struktuře a to od počátku příštího roku. Kriticky zanalizujeme ty organizační struktury, které ještě noc bude pokračovat. Dále také prostředky alokované na agenturu byly zvýšeny eh, řídící radou, to je třeba ještě znovu zvážit, především půjde o rozhodnutí rady. Dále bylo eh, schváleno, že do budoucna bude ústředním, eh, má být, mají být posíleno ústřední, má být posílena ústřední role či ústřední úkoly agentury, že také má být dáno hlasovací právo za komisi, ale proto je potřeba nový, nový právní mandát. Dále chci říci, že Eh, společně s komisí budeme, budeme plánovat eh, plán činnosti na základě řádné analýzy a doufám, že na základě toho bude možné také eh, odsouhlasit tu, tu jaksi obchodní část našeho plánu pro agenturu. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Pot Emel. Eh, ano, děkuji, pane předsedo, pane zpravodaj, dámy a pánové, děkuji za všeho nejdřív, že jste mi dali ještě jednu možnost po eh, březnovém zasedání ještě eh, zaujmout stanovisko k absolutoriu. Evropský parlament 10. května se usnesl odsunout absolutorium pro nás a my jsme tento odsun vzali velice vážně Eh, protože jsme eh, se nemohli zbavit dojmu, že jste eh, nebyli spokojeni. Od té doby jsme provedli celou řadu opatření a rozhodnutí a změn strategie a to vše dohromady jsme se sumírovali do jednoho dokumentu, který jsme vám dali k dispozici v červnu. Jednotlivé prostředky nebudu zmiňovat, jenom velice rychle Eh, co jsme všechno změnili. Eh, jak říkal pan zpravodaj, eh, měli jsme změnit dlouhodobé plánování, to jsme změnili. Už v lednu tohoto roku jsme změnili středně a dlouhodobé plánování pro celý zadávací proces, zpřísnili jsme kontrolu, zlepšili strukturu prací a zlepšili trénink a školení personálu. Kromě toho všechny smlouvy hodnotí právní služba a to až do uzavření té služby. Eh, pokud jde o platby, zavedli jsme integrovaný datový systém a nyní je ten, tato věc plně automatizovaná eh, a tím pádem i dobře kontrolovatelná. Eh, systém archivu dokumentů jsme do doplnili integrovaným systém, jsme nahradili integrovaným systémem zprávy dat pokud jde o rozpočet a vlivy na něj eh, změnou směných kurzů, zkrátili jsme eh, rozpočtová období a proto jsme eh, dosáhli zlepšení. Máme celkem 210 milionů euro, přičemž 80 až 90 milionů euro jsou, britských liber jsou platby a tím pádem jsme závislí na výkyvech směných kurzů a pokud se něco na poli měn v Evropě děje, nelze to v podstatě moc řídit a důsledky jsou velmi vážné. Nakonec eh, kolegům z účetního dvora eh, přijali jsme přijali jsme eh, potřebná opatření k tomu, abychom ten systém, který Eh, používá EMEA eh, eh, na převod prostředků zlepšili a jsem, informuji účetní dvůr o tom, že jsme připraveni vstoupit do bilaterálních rozhovorů o tomto systému. Jedno téma chci však rozvést více dopodrobna a to je ten hlavní kritický bod ze strany parlamentu a to je předcházení střetu zájmů. Střety zájmu jsou obecně řečeno velice komplexním tématem a eh, nelze eh, to vyřešit jednorázovou regulací, protože eh, se jedná o téma opravdu složité. Agentura se již několik let snaží a vždycky jsme měli preventivní systém na zlepšování situace v konflikte, konfliktech zájmu. Eh, a to ať už jde o osoby nebo o pracovní procesy. Pokud jde eh, o, o spojitost, o spojitost problémy Benflorex jsme e, zlepšili ještě prevenci konfliktu zájmu Eh, a to pravidelně za posledních 6-7 let, a to v letech 2004, 6 a 9 a naposledy v letošním roce. V rámci pracovních procesů jsme eh, se zasadili o princip segregace eh, a pro všechna hodnocení máme dva zpravodaje. Máme systém peer review, to znamená kontrola partnery na stejné úrovni, máme kontrolu externích odborníků, máme systém kolektivního rozhodování a e, vždy v konečné fázi rozhodování e, pracujeme e, respektive vylučujeme pracovníky externích firm a, rozhodujeme sami. U personálu máme větší problémy a to proto, že pracujeme s velkou škálou zaměstnanců. Agenturní personál, vědecký personál ze sítě, Eh, to jsou různé vědecké výbory a odborníci, kteří v nich pracují. Eh, dále naši správní radu a poté velkou skupinu vědeckých odborníků, které nikdy nevidíme tváří v tvář, ty sedí v členských státech a eh, spolupracují se zpravodaji v rámci národních institucí, národních úřadů. Pro všechny skupiny jsme vytvořili nová sada kritérií pro zabránění střetu zájmů do co nejvyšší možné míry odborníci, experti, kteří pracují u nás interně, nedostávají vůbec žádné zakázky z, průmy, z vnějšího průmyslu. A personál nesmí vlastnit žádné akcie farmaceutických firm. To kontrolujeme pravidelně u, všeho, u veškerého personálu. Nikdo nesmí akcie nakupovat. Kromě toho jsme vytvořili elektronický registr pro personál, Eh, a pro všechny experty, kteří pracují s agenturami, kde se jasně sděluje, že se musí zabraňovat střetům zájmu a tento registr eh, není pouze elektronický pro naše potřeby, ale od 1. září bude zveřejněný. To znamená, že každý agenturní pracovník bude pod přímým dohledem. A dále eh, pro tuto šedou zónu expertů Eh, kteří pro nás pracují, ale které nikdy nevidíme, protože spolupracují se zpravodaji, vytvořili 49 eh, pro, pro 49 eh, agentur v celé Evropě memorandum o spolupráci Eh, které nyní aplikují naše robustní standardy v členských státech. A já mohu říci, že toto není vůbec lehký úkol. Ve 27 členských státech ze 49 agenturami zavést určitý standard, eh, který bude vzájemně uznávatelný. Eh, a vůbec pojetí toho, co to je střed zájmu, se v Evropě dost výrazně liší stát od státu. Eh, chybí nám už jenom dva podpisy, jinak eh, pak už budeme mít eh, podepsaná všech, všechna memoranda, všech 49. Takže máme teď robustní systém, který je standardní a směrodatný pro celou Evropu, pokud jde o pro udělování licencí farmaceutickým produktům. Máme tak robustní systém, který Eh, zajišťuje dobré post, tak, takové postupy ve všech vyvinutých eh, členských státech jako eh, v nejpokročilejších, nejpokročilejších státních zprávách. Pokročilá technologie v spolupráci vědeckého a hospodářského státu hraje velkou roli, zejména pokud jde o farmaci a je velice těžké najít odborníky, kteří eh, jsou na tak vysoké úrovni technologické a přitom nemají nic společného s průmyslem jako takovým. Eh, samozřejmě to neznamená, že budeme snižovat vlastní standardy, ale způsobuje nám to potíže, proto to říkám. Eh, na závěr chci říci, do této chvíle jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom eh, uspokojili nároky eh, Evropského parlamentu a proto bych vás rád poprosil, abyste nám absolutorium udělili. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji. Jeden z důvodů, proč bylo odloženo absolutorium, byl, abychom vytvořili právě tuto příležitost poskytnout nám další informace. Takže chci poděkovat oběma agenturám za poskytnuté informace. Myslím si, že nám to dává další podklady pro naše vyhodnocení situace. nyní dávám slovo zástupce Evropského účetního dvora. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice rád, že zastupuji EUD v souvislosti s absolutorem pro tyto dvě agentury. Pokud jde o CEPOL, Policejní akademii, pane předsedo, parlament požádal EUD, abychom e, e, prověřili plnění víceletého plánu CEPOLu. EUD e vykonal tuto práci v květnu, pane předsedo, a s potěšením předložil výsledky své práce parlamentu v červnu, a to tedy včas před tímto setkáním, tímto slyšením. Naše zpráva, pane předsedo, jak už nasinil pan Gajer, je v zásadě pozitivní a já souhlasím s panem eh, Gajerem, pokud dá shrnutí eh, k tomuto plánu. Eh, nové vedení CEPOLu výrazně posunulo věc jako předu, zlepšilo řídící kulturu a také posílilo účetní systém v listopadu budou zveřejněny za rok 2010 eh, účetní výsledky této agentury a když já nemohu eh, zveřejňovat eh, závěry naší kontroly v této věci, domnívám se, pane předsedo, že rozpočtový výbor může být hrdý na svoji práci, na svoji obezřetnost a na to, jakým způsobem vykonával kontrolu nad agenturou CEPOL v posledních několika letech. Doufejme, pane předsedo, že je to naposledy, kdy řešíme obtížnou minulost CEPOLu. Eh, pokud jde o agenturu pro léčiva, eh, jménem EUD vítáme změny eh, v systému zadávání veřejných zakázek, které byly zavedeny touto agenturou. To je hlavní téma, které se objevilo v naší, v naší výroční kontrole této agentury za rok 2009. Celkově tedy vám chci poděkovat, pane předsedo, chci poděkovat panu Gajerovi a také panu Stavrakakisovi. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, jsem připraven na ně odpovědět. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Zatím se přihlásilo slovo pouze paní Makovej, pan Filner také, prosím. Děkuji mnohokrát. Mám několik připomínek a několik dotazů pro agenturu EMEA když se podíváme na to, co jsme požadovali, když jsme odložili absolutorium, požadovali jsme některé konkrétní eh, položky, konkrétní věci, které musí agentura vykonat. Eh, první z nich je to odstavec 35, eh, cituji, očekává od řídící rady, aby rychle přijala akční plán a napravila nedostatky v, v procesu zadávání veřejných zakázek a to do června, 30. června 2011. To znamená akční plán, Eh, tak, aby byla zřízena náprava nedostatku v systému zadávání veřejných zakázek. To, co parlament obdržel na tento požadavek, není akční plán, je to pouze seznam, eh, seznam kontraktů, které agentura hodlá udělit, ale není tam uvedeno vůbec nic k tomu, jak bude zřízena náprava Eh, u postupu v zadávání veřejných zakázek. A navíc ten akční plán měl být schválen tedy řídící radou. Druhá věc, to je odstavec 31, je to v závěru odstavce, kde říkáme, eh, že žádáme agenturu, aby předala orgánu příslušnému k udělení absolutoria všechny zprávy eh, interního kontrolora od roku 2007. A to do 30. června 2011. To znamená, mělo jít o roky 2007, 8, 9 a 10. Neobdrželi jsme tyto zprávy. Pouze jsme obdrželi seznam obsahující doporučení, eh, která agentura vyvodila z těchto zpráv. Takže mám tady podle mého tedy tyto dva body, tento a náprava u zakázek, nebyly splněny. Dále odstavec 36 týká se to střetu zájmu. Tady se ptáme, jakým způsobem je implementována nová politika, nová pravidla pro tuto oblast. Také jsme požádali o detailní záznam toho, jak se situace vyvíjela v čase. Tady opět jsme neobdrželi vlastně vůbec nic, pouze nám byla zaslána kopie eh, dopisu, který agentura zaslala členským státům a ve kterém vysvětluje členským státům eh, nové postupy přijaté ohledně střetu zájmu. Eh, s tím, že tedy jde o zodpovědnost členských států ověřovat případný střet zájmu u expertů. Takže opět agentura nereagovala na požadavek parlamentu. Je to vlastně jenom dvoustránkový dopis, který agentura poslala eh, v 27 vítězcích. A eh, čtvrtý bod se týká odstavce 23, kde žádáme, abychom byli informováni o tom, zda a jak byla prověřována nezávislost odborníků a zaměstnanců zabývajících s jakýmkoliv léčivým přípravkem obsahující Benflorex a jak byla ověřena jejich prohlášení o střetu zájmu. Tady v zásadě agentura zaslala dopis této věci, ale žádné informace k věci, žádné informace o tom, jakým způsobem se prověřují odborníci a zaměstnanci pracující eh, s touto věcí, jak byla prověřována tedy jejich nezávislost. Děkuji mnohokrát eh, paní Makovej. tak zdá se, že jste paní Makové ještě nepřesvědčil. Za chvíli dostanete příležitost zareagovat. O slovo se také pan Filner. Děkuji mnohokrát. Já nevím, kolikrát už jsme tady mluvili o agenturách, konkrétně o Cepolu, ale vzhledem k množství času, které na tomto trávíme, si myslím, že bychom to měli poslat trošku k ledu zejména po komentářích ze, eh, z účetního dvora. Pokud jsem správně pochopil, tak eh, říkáte dobr, dobrá práce, eh, jsme na správné cestě, dobrá. A poté máme agenturu EMEA. K tomu, co říkala pan, paní Makovej, možná, že bychom to měli diskutovat v rámci pracovní skupiny, ale dobrá. Já jsem hlasoval jinak a mám jiný názor. Eh, jak říkám, kolegové, já jsem spolupracoval s kolegy z norských agentur po, po nějakou docela dlouhou dobu a když se podívám na eh, to usnesení, je tam mnoho věcí, které v rámci výboru pro životní prostředí jsme již kontrolovali, diskutovali a sledovali a sledujeme a dospěli jsme k závěrům. A e, teď se tady nezmiňuje případ, případ, nezmiňují případy mediátorů e, zde ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, e, což rozhodně není důvod pro neudělení absolutoria. A poté ta diskuse o střetu zájmu, to je někde mezi, to musím říct. A v neposlední řadě, což je velice relevantní pro tento výbor, celá ta záležitost týkající se veřejných zakázek. A opět i zde jsem si vyslechl, co říkal účetní dvůr. A eh, měli jsme, nebo máme, měli jsme, doufejme, že jsme měli, ne, že máme problémy, ale když to porovnám eh, s tím, jak to vypadá obecně v agenturách, tak je těžko říct, zejména pro mě, že toto je zrovna důvod pro pozdržení absolutoria. Eh, zda to má tedy nějaký materiální dopad. Já bych řekl, že pro mne bod 23, kde žádáme o e, prověřování nezávislosti odborníků a zaměstnanců zabývajících se jakýmkoliv léčivným, léčivým přípravkem, e, obsahujícím konkrétní, konkrétní, e, konkrétní chemikály, konkrétní substanci, tak to zase, myslím, leží Eh, mimo kompetenci tohoto konkrétního výboru. Další věc, ta je velice zajímavá a to možná budou chtít kolegové z agentury ještě okomentovat. To jsou ty odkazy na eh, bývalého ředitele, který přešel do soukromého sektoru. Já bych tomu říkal, já bych o tom řekl, že to je velice nevhodné, ale eh, zase, pokud se podíváme do služebního řádu, nevím, jestli tam máte něco, co mluví proti tomu, nevím, jestli to můžete zastavit. Eh, možná by bylo zajímavé podívat se, jak to dělají poslanci zde v Evropském parlamentu. Ale obecně zase to nevidím jako důvod pro odložení absolutoria. Ale rád bych slyšel vaši reakci, vaši úvahu na toto celé téma. Eh, a za další, eh, tedy ty střety zájmů. Pokud o tom máme hovořit, eh, já chci, abyste měli ty nejlepší odborníky, kteří jsou k dispozici. Ty nejlepší. A uvědomuji si, že v sektoru farmacie najít někoho, kdo nikdy nepracoval eh, v soukromém sektoru a je zároveň odborníkem, je, když ne nemožné, tak velice těžké. A kde, protože kde si stanovíte e, tu hranici, že ano? E, nechceme mít druhořadé odborníky eh, jenom proto, že si stanovíte hranici v bodě, kde vyloučíte všechny ty nejnovější znalosti. Takže e, tuto debatu bychom měli vzít i z druhého konce. Zeptám se vás na to samé, ale jak, zeptám se takto. Jak zajistíte pomocí této nové deklarace o střetu zájmu, jak zajistíte, že nevyloučíte důležité znalosti, které si myslím třeba jak, já jako člen výboru pro životní prostředí jsou naprosto zásadní pro eh, vytváření nových bezpečných léčiv. Děkuji. Děkuji. Tak, demokracie v akci. Eh, máme už tu jenom velice málo členů výboru, ale mnoho různých názorů. Eh, Pane Pot, možná, že byste mohl reagovat nejdříve vy a poté bychom dali slovo panu Kajrovi na závěr eh, jménem pana Stavrakakise, takže pan Pot eh, jako první by měl promluvit, protože eh, ohledně cepolu konflikty nejsou. Děkuji, pane předsedo. Opravdu, my jsme si mysleli, že Eh, naše odpovědi na jednotlivé eh, kapitoly vaší zprávy eh, vás uspokojí, zejména také kvůli tomu, že tam byly i přílohy. Nicméně beru na vědomí konkrétní dotazy, nevím, pokud o konkrétní dotazy, které zazněly. Správní rada agentury ustavila skupinu společně se zástupci komise, která vyhodnotí naše postupy pro zadání veřejných zakázek, či Eh, změny v těchto postupech. Toto do června neproběhlo, protože eh, správní rada zasedla v březnu, kde tedy se to rozběhlo, to rozhodnutí a padlo rozhodnutí, že na příští schůzi správní rady, která proběhla začátkem června, máme totiž čtyři zasedání správní rady ročně, čili potřebovali jsme určitý čas pro to, aby se to celé zorganizovalo. Nicméně eh, bylo to tedy zavedeno, započato a bude to implementováno. Pokud je o Eh, ta doporučení. Eh, my jsme měli doporučení IAS, my jsme se domnívali, že eh, už jsme měli dost čtiva, tam k tomu jsme vám předávali ty roční zprávy za, od roku 2007. Proto jsme vám poskytli pouze přehled kroků, které mají vést ke zlepšení. Pouze tedy přehled toho, což bylo vykonáno, což se zbývá vykonat. Pokud je o střed zájmu, Eh, tady vlastně musíte něco tah, tahnout do kopce. My samozřejmě politiku pro zabrání střetu zájmu máme eh, zavedenou od počátku fungování eh, agentury. Zpočátku to spočívalo v prohlášení daného experta, daného člena. Já eh, nemohu popírat, že dodnes to takto platí. My prostě nemáme žádné eh, policisty, detektivy. My se spoléháme na prohlášení expertů a našich zaměstnanců a musíme v ně vkládat důvěru. Pokud jde, a promiňte, a mm, takový byl postup u všech lidí, kteří Eh, řešili přípravky obsahující Benfluorex, i když musím říct, že Benfluorex eh, do roku 2010 eh, nebyl nějakým klíčovým tématem pro EMEA. Bylo to projednáváno v jiné souvislosti, protože šlo v podstatě o francouzský výrobek. Abych ještě uzavřel s posledním dotazem, jak jsem řekl, je eh, problém získat špičkové experty, špičkové vědce. My eh, se nyní zaměřujeme velmi úzce, eh, musíme, musíme spolehat vlastně na vědce, kteří jsou státními úředníky, kteří působí v národních agenturách pro léčivé přípravky. Ti tedy, to jsou lidé, kteří za sebou mají zkušenost ve veřejném sektoru, ve státním sektoru, nejsou tak náchylní ke spolupráci eh, s farmaceutickým průmyslem. A ovšem také jsou zvyklí spolupracovat, spolupracovat s velkými školami a s výsledky farmaceutického výzkumu, eh, protože vysoké školy často spolupracují s farmaceutickými firmami. Ehm, s, s akademiky spolupracujeme tehdy, pokud máme jistotu, že tyto věci v oblasti eh, farmacie eh, v nedávné době nebo v současné době neměly žádnou vazbu na farmaceutický průmysl. Ale jak už jsem řekl, eh, ten okruh, ze kterého můžeme čerpat, se stále zužuje, čím více zpřísňujeme opatření v oblasti střetu zájmu. Děkuji. A nyní dávám slovo Jenci Gajerovi eh, jménem kolegy Stavra Kakise, eh, který uzavře tuto diskusi. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, <clears throat> také z toho, na základě toho, co jsem ještě si vyslechl od účetního dvora, myslím si, že mohu konstatovat, aniž bych chtěl předjímat názor zpravodaje, že práce, kterou vykonal eh, kon, výbor pro kontrolu rozpočtu v záležitosti CEPOLu a EMI, vede k výsledkům, které odstraňují naše obavy, které jsme měli. Také jsem si vyslechl poznámky zástupce účetního dvora a tak, jak jsem pochopil dosavadní poznámky kolegy Stavrakakise, mám pocit, že je to stejné u Cepolu i u my, že jsme na stejné cestě a je tedy pro mě podněkud zajímavé slyšet, že Memorandum of Understandings v otázce střetu zájmů bylo mm, dosaženo s 49 národními agenturami. No, my nemůžeme mít žádným zájem, nemůžeme, nemůže být naším zájmem, abychom prostě tak okleštili možnosti EMEI, že by tom už nenašla žádné experty, kteří provádějí práci, za kterou je platíme. To znamená, to by tedy členové tohoto výboru si skutečně měli uvědomit, jakým směrem se chtějí ubírat. Oni tady nejsou jenom pro prosazování nejpřísnějších pravidel, jsme tady taky proto, aby věci řádně fungovaly a aby kontrola, eh, eh, abychom prosadili také dobrou práci agentur. Takže bych přece jenom prosil i stínovou zpravodajku paní Markovaj na tomto místě, aby přece jenom uznala pokroky, které byly dosaženy. Pak, že účetní dvůr tady prohlásil, že souhlasí s tím, že slabiny, které byly odstraněny v zadávání veřejných zakázek, které byly odstraněny, promiňte, a ředitel EMEI tady prohlašuje, že se eh, na této cestě pokračuje dál, pak se domnívám, že v duchu pana kolegu, kolegy Stavrakaky se můžeme říct dobře, rádi bychom měli nějaký časový plán, jak si představit, kdy mohou být tyto problémy odstraněny, ale nemyslím si, že bychom mohli dospět k názoru, že jsme nic neviděli a tudíž nemůžeme konstatovat, že došlo k pokroku. To je tedy politické mínění, které rozhodně nezdílím. Myslím si, že jsme měli pravdu, když jsme poukázali na určité problémy, ale myslím si, že to, co jsme s tím chtěli dosáhnout, a sice odstranit tyto problémy, že jsme na dobré cestě toto právě dosáhnout. Děkuji. V tom případě mohu uzavřít tento bod. Děkuji srdečně všem, kteří se účastnili diskuse. Děkuji zástupcům CEPOLI, EME e a Evropského účetního dvora. Máme tady ještě jeden bod, různé. No, ještě vám chci něco říci ke zprávě pana Stavraka Kise. Slíbil, že Dostaneme začátkem srpna jeho návrh a budeme mít čas až do 1. září do 12 hodin předkládat pozměňovací návrhy. 22. se bude ve v září ve výboru hlasovat a v druhé zasedacím týdnu ve Štrasburku. A poslední bod, bod různé paní Gresle. Pane předsedo. Dovolte, abych poukázala na to, že je v tomto sále ledová zima. Já jsem ochlazena a tady je to skutečně jak ledová jeskyně. A nešlo by se postarat o to, aby zítra tady teplota byla nastavena takovým způsobem, aby to bylo přiměřené povětrnostním podmínkám, aby tady lidi neměli celé léto rýmo? Děkuji, jinak já už to tady nevydržím. ik, ik verdenk... Já eh, myslím, paní Kressler, že vy opravdu jste lovkyní